a za přítomnosti paní Eštonové, abychom hovořili o politice EU vůči Číně, pokud jde o tuto problematiku. Já si myslím, že to by bylo vhodné. Na konferenci... Děkuji mnohokrát, pane Konvedite. Prosím, naneste to na konferenci předsedů. Jako předseda své politické skupiny máte tuto příležitost. Děkuji. Nyní se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání, což je společná rozprava. Zpráva Evropské centrální banky za rok 2009 a směné kurzy. Máme zde dvě zprávy. Máme jednak zprávu BALC, což je výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2009. A potom máme prohlášení komise, které se nazývá Poslední vývoj v oblasti mezinárodních směných kurzů. Vážení kolegové, mám jednu žádost na vás na všechny. Pokud nás opouštíte, prosím, učiňte tak, co možná nejrychleji. Byl bych rád, abyste tu zůstali, ale pokud odcházíte, dejte nám možnost, abychom mohli pokračovat v naší rozpravě na velice důležité téma. Takže prosím, opuste zasedací sál co možná nejrychleji. Uh, dear colleagues. Vážení kolegové, pokud mohu, tak bych vás rád požádal o pozornost. Prosím, posaďte se a dovolte mi, abych zahájil naše plenární zasedání, naši první významnou rozpravu. Kolik Daniel Convendit with colleagues. Pane kolego Danieli Kon Bendite, prosím, ukončete svůj hovor. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Náš pan zpravodaj. Pan kolega Burkhard Balc, prosím, máte slovo. Pan Balc, prosím, máte slovo. Ja. Herr Präsident, meine... Pane předsedo, dámy a pánové. Byla zde výzva, aby kolegové se utišili a já bych rád, kdyby to kolegové dodržovali. Dámy a pánové, má zpráva se dnes týká výroční zprávy o Evropské centrální bance, o jejím fungování v roce 2009, tedy v době, kdy jsme čelili finanční a hospodářské krizi, která ovlivňovala celou řadu oblastí, také politická rozhodnutí. Ta krize, která byla původně pouze finanční krizí, se dále rozšiřovala a ve druhé vlně postihla i reálnou ekonomiku. Příjmy zdaní se snižovaly, v souvislosti s kteří docházelo k navýšení sociálních výdajů a to zvýšilo deficity rozpočtu. Dále zde byly opatření na nastartování ekonomiky, které také přispěly ke zvýšení zadlužení. Toto to zadlužení vedlo k tomu, že eh, vlády v Evropské unii musely přistoupit k úsporným balíčkům. Podle mého názoru byly nutné v některých případech eh, si opravdu více než na čase bylo, aby k ním vlády přistoupily. V roce 2009 sice začínalo oživení ekonomiky, ale i přesto eh, zde hrozilo v roce 2010 jakási třetí vlna, totiž, že se z finanční krize stane krize veřejného zadlužení a tomuto nebezpečí čelíme i nadále. V posledních letech nám to, dnech, promiňte, nám to jasně ukázal případ Irska, který tedy ukazuje, že problém zadlužení členských států ještě stále ještě není vyřešen a proto souhlasím s panem Van Royporem, že samozřejmě nemůžeme hovořit o konci eura, ale toto je aktuální stav. Já chci říct, má zpráva se vinuje roku 2009 a zde je možné říci, že ECB přiměřeně zareagovala na výzvy, kterým čelila. Ty opatření ECB byly ve velké míře úspěšné a celou řadu finančních institutů zachránili před krachem. Ovšem, je nutné si uvědomit, že likvidita nebyla přenáda finančními institucemi vždy do reálné ekonomiky, takže se opatření Evropské centrální banky nemohla uplatnit eh, ve plné míře. Já si myslím, že z tohoto hlediska je důležité, aby došlo k pomalému odstupování od těchto uplatnění. Problémy Řecka a dalších zemí eurozóny jsou samozřejmě z velké míry zapříčiněné v těch vlastních státech, ale jasně ukázali, jak je problémy měla HMU. Je důležité, abychom zabránili dalším nedodržování pravidel paktu stabilitu a růstu. Je třeba ho posílit a je třeba více vyvážit HMU. Nedostatečná integrace hospodářských politik měnové unii ukázala v minulosti, nebo umožnila v minulosti vznik hospodářské nerovnováhy v eurozóně a Nyní je nutný systém krymového řečení. Eurozóna musí nějakým způsobem vyřešit svou nevyváženost, aby tak předešla nové krizi. Strukturální reformní proces v podstatě ale může posílit eurozónu v konečném důsledku. Pak je důležitá otázka nezávislosti Evropské centrální banky, která má být i nadále důležitým aspektem v rámci nové ekonomické zprávy, zejména proto, že bude zapojováno Evropskou radu pro systémová rizika. Proto je důležité, aby i budoucnost parlament sledoval práci Evropské centrální banky. Já jsem přesvědčen o tom, že eurozóna může z krize vyjít posílena, ale musíme proto v příštích měnících učinit správné kroky. Je to velká výzva, ale Evropská unie ve své historii vždy ukázala, že se nejlépe vyvinula vpřed, když čelila výzvám a krizím. Proto bychom toto měli využít jako šanci a na závěr bych chtěl poděkovat veškerým stínovým fradvadajům z dalších frakcí. Děkuji, jich, děkuji jim za konstruktivní za spolupráci, to jistě není samozřejmost a proto to zde chci zdůze, zdůraznit. Děkuji mnohokrát za váš úvodní projev a nyní bych rád přivítal pana předsedu Evropské centrální banky, pana Žána Kloda Trišeta, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, vážený pane Balce, dámy a pánové, členové, členky Evropského parlamentu, podle smlouvy jsem tady, abych vám předložil výroční zprávu za rok 2009, zprávu centrální banky. Vzhledem k tomu ale, že evropské volby trochu narušily ten harmonogram, tak já eh, vlastně eh, jsem eh, vystoupil v březnu tohoto roku, ale to se týkalo té předešlé zprávy, takže vlastně jsem tady teď dvakrát. Nejprve bych chtěl poděkovat za podporu, kterou mi jste vyjádřili v návrhu usnesení parlamentu, tak aby se konala pravidelná slyšení před výborem EKON a obecně abychom měli úzké vztahy my tedy a vy O to jsem, a to jsem velice rád, ještě více, protože tento rok Evropský parlament velice vehementně prokazoval tuto svoji vůli, aby zde zavládl obecný evropský balíček, především když se jednalo o ten evropský dohled. Einen kurzen Überblick. Nyní krátký přehled eh, měnové politických opatření Evropské centrální banky během finanční a hospodářské krize. I mimo dobu krize bych chtěl říct, nebo bych chtěl poukázat na výkon Evropské centrální banky, na to, co učinila během posledních 12 let. A na závěr bych se, se budu věnovat nejzávažnějším výzvám, kterým budeme čelit v roce 2011. Dovolte mi, pane předsedo, v první řadě, abych zdůraznil, jaké kroky jsme učinili během krize. Rok 2009 byl velice velkou výzvou pro měnovou politiku ECB. Začal celosvětovým ekonomickým poklesem, kdy propukla v plné míře finanční krize v roce 2008. Toto prostředí, kde vznikaly velké inflační tlaky, znamenalo, že jsme museli snížit naše eh, klíčové sazby. A to pouze během sedmi měsíců. Od eh, října 2008 eh, do roku 2009 jsme snížili naši sazbu o 325 bodů, to znamenalo o 1%, abychom zajistili, že jak domácnosti, tak podniky v eurozóně budou moci plně využít těchto příznivých finančních podmínek. Také jsme v roce 2009 pokračovali a Prodloužili jsme dokonce naši úvěrovou činnost vůči bankám. Udělali jsme to, abychom zareagovali na nefunkční finanční trhy, které omezily eh, možnost finančních druhů, abychom zajistili eh, dobré cenové podmínky. Použili jsme nestandardních opatření a nejvýznamnější bylo takzvané uplatnění pevné sazby s plnými přidělením v rámci bank. Také jsme rozšířili seznam aktiv způsobilých k zajištění k úvěrovým operacím. Také jsme prodloužili dobu splatnosti která byla eh, mnohem delší než jeden týden. Roku 2009 jsme také prodloužili splatnost dlouhodobých refinančních operací až na období jednoho roku, což je nesmírně důležité rozhodnutí. Jak bylo správně zdůraznilo ve vašem návrhu zprávy, která se týká činnosti ECB z roku 2009, tato posílená úvěrová činnost nám pomohla, abychom se úspěšně vyhnuli tomu, co by ještě přispělo k dysfunkčnímu eh, trhu, k větším tlakům a hlubší recesi. Chtěl bych zdůraznit, že veškeré naše kroky byly plně v souladu s mandátem, abychom zajistili cenovou stabilitu ze střednědobého hlediska v eurozóně jako takové. Byli jsme schopni naplnit důvěryhodně náš mandát a to je zohledněno ve inflačním výhledu a očekáváním v celé eurozóně. Po určitých zlepšeních podmínek na finančních trzích roku 2009 se objevily opět finanční tlaky v oblasti dluhopisu. Díky dobrému fungování těchto eh, dluhopisů a těchto trhů jsme mohli také zlepšit naše úrokové sazby a mohli jsme zajistit lepší fungování finanční politiky, která je potom zhledněna v ekonomice. Za tímto účelem jsme zavedli program v oblasti cených papírů. Chceme zajistit, aby tento program neměl negativní dopad na finanční opatření, eh, tak jsme vzali v potaz veškeré finanční injekce, které jsme zainvestovali do trhu. Čili během akutních eh, finančních problémů jsme přijali přechodná opatření. Tato opatření byla dobře připravena. Vzali jsme také v úvahu, eh, že tyto opatření eh, postupně stáhneme. A to na, roku, na začátku roku 2010 kdy došlo ke zlepšení podmínek, došlo ke zlepšení finančních podmínek na některých trzích, takže dochází k takovému oživení evropské ekonomiky. Dovolte mi, abych, pane předsedo, také řekl několik slov o tom, jak si euro vedlo a vede. Podle mě jsou důležité tři prvky. ECB naplnila to, co se od ní očekávalo, co se týče mandátu, který je dán ve smlouvě, to znamená cenová stabilita. Eurozóna a její průměrná inflace během posledních 12 let je na výši 1,97%, což plně zohledňuje naši cenovou stabilitu, především náš cíl, aby roční inflační sazba eh, v eurozóně ze střednědobého, střednědobého hlediska byla pod úrovni 2%. Eh, v tomto smyslu eh, fungovalo euro během posledních 12 let a je to naše kotva důvěry a stability, především v nedávných dobách, i když celkové prostředí je bylo vysoce napjaté kvůli celosvětové finanční krizi. Další věc je důvěryhodnost měnové politiky ECB. Jak jsem říkal, očekávaná inflace zůstala na patřičných úrovních v rámci cenové stability. A také věříme, že náš úspěch je dán díky plné nezávislosti ECB. Máme plný mandát stanovit cenovou stabilitu a máme také transparentní komunikaci, která je právě postavena na cenové stabilitě. Máme monitorovací systém, který je postaven na dvou pilířích, který je, se zaměřuje naše střednědobé kroky, který je podpořen solidní analytickou prací. A tento analytický rámec obsahuje eh, veškerý přehled eh, úvěrového vývoje, bereme v potaz eh, měrovou povahu inflace střednědobé i dlouhodobé. Myslíme si, že tento komplexní přístup nám umožňuje, abychom byli dobře informováni, abychom činili patřičná rozhodnutí a abychom se dívali na volatilitu nejen z krátkodobého hlediska. Co se týče externí dimenze eura, tak mi dovolte, abych zdůraznil, že naše měna je zakotvená i na mezinárodní scéně. 30 se objevila v dluhových cených papírech a také eh, v celosvětových měnových rezervách. Když se podíváme na externí dimenzi eura, tak ještě otázka směných kurzů. Eh, zde musíme být vysoce obezřetně, musíme se zabývat dvěma tématy. Jednak je tady vztah mezi konvertibilními eh, cen, měnami vyspělých zemí, jako je euro, americký, kanadský dolar, jen a na začátku 70. Eh, let byl tento systém vybudován. Chtěl bych zdůraznit, že přílišná volatilita a také injekce do směných kurzů mají neblahé dopady pro ekonomickou i finanční stabilitu. Dovolte mi, abych zdůraznil, že ECB se podívala na nedávné vyjádření amerických úřadů, především eh, eh, na prohlášení prezidenta Fedu a ministru financí, kdy máme eh, silné postavení dolaru, což je, silné postavení dolaru je důležité pro USA. USA je pochopitelně důvěryhodná měna v rámci všech vyspělých měn, což je v zájmu nejen v Evropě, ale celého mezinárodního společenství. Na druhou stranu druhé téma se týká měn nově vznikajících ekonomik, které mají eh, v tuto chvíli směné kurzy, které nejsou dostatečně flexibilní a mají také eh, velké finanční přebytky. To znamená, že v tuto chvíli, a zdoraznilo se to v jednání s Koreou, eh, že důležité, abychom měli měnové systémy, které by zdůrazňovaly eh, konkurenceschopné zhodnocení jednotlivých měn a mezinárodního společenství. Pane předsedo, ECB říkávala, že není čas usínat na Vavřínech. Pochopitelně teď to platí o to víc. Před námi stojí ohromné výzvy. Eh, všichni si uvědomují, že také soukromý sektor musí sehrát eh, svou odpovědnost. Je, týká se to také soukromého sektoru a dohledu finančního sektoru jako takového a Současná krize pokazuje na to, že když implementujeme velice ambiciozní reformy, tak je to v zájmu jednak eurozóny a celé Evropské unie. Předseda Van Rompuy dává důraz na reformu v oblasti ekonomické zprávy, důraznul to na zasedání rady v říjnu. Je důležité, abychom zlepšili celkový rámec v rámci Evropské unie a země Evropské unie, které se neúčastní eurozóny, se musí také zapojit do těchto snah. Nicméně děláme vše, co je nutné, aby eurozóna mohla patřičně fungovat. Jsem přesvědčen, že během následujících měsíců Evropský parlament pomůže Evropě a učiní vše, co je nutné, abychom udělali kvantový skok, abychom měli fungující eurozónu. Chceme také zajistit patřičný dohled. Chceme řešit velké problémy a otázky a rád bych využil této příležitosti, abych vám poděkoval, abych vyslovil své přesvědčení, že vliv Evropského parlamentu bude zcela zásadní v rozpravě o ekonomické zprávě a řízení. Další velká eh, Výzva se týká finanční regulace. Měli bychom se poučit z krize, měli bychom dál pokračovat ve finančních reformách, tak jak to zohledňuje Eh, váš návrh eh, usnesení. Je důležité, abychom posílili veškerá jednání v rámci Bazilie 3. Legislativní návrh komise, který se týká kontroly derivátů, je také eh, nezbytný, aby finanční systémy byly transparentní a na dobrých základech. Vážení poslanci, rok 2011 bude rozhodujícím. Musíme přijmout Eh, směrnici o ekonomickém řízení musíme vytvořit rámec, kde vytvoříme také možnost změny smlouvy. Všechny tyto reformy musí být nastaveny správně, abychom zajistili, že Evropa a eurozóna mohou čelit dalším velkým výzvám a eh, budou schopny je skutečně zvládat. Také chceme vytvořit ESF Rb Evropský výbor pro systémová rizika. Děláme vše pro to, aby tento nový orgán vznikl a zároveň chceme, aby byl plně nezávislý tak, jako je nezávislost ECB v Maastrichtské smlouvě. O tom již jsem na půdě Evropského parlamentu hovořil. Čili budeme naplňovat náš mandát a to po nás vyžaduje smlouva. Můžete nám věřit, že uděláme vše co od nás evropští občané očekávají. On behalf of the European Commission. A za Evropskou komisi pan komisař Oli Rehn. Presidents uh, of the European. Eh, pane předsedo, mm, pane mm, předsedo Evropské centrální banky, vážení poslanci, vážené poslankyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval eh, panu zpravodaji, panu Balcovi, za velice komplexní zprávu o ECB a k výroční zprávě za rok 2009. Komise vítá tuto zprávu, která reflektuje správně ty hlavní aspekty. Mm, tato zpráva eh, Eh, hovoří na adresu ECB eh, ve smyslu, že zvládla krizu, krizi, s čímž komise souhlasí. ECB pod vedením pana eh, prezidenta, předsedy Žana Kloda Trišeta velice dobře proplouvala touto těžkou situací, velice obratně a pod pevným vedením. Já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat Jean-Claudeovi Trichetovi za vynikající spolupráci a především děkuji za tu zásadní roli, kterou jste sehráli v těchto těžkých dobách. Centrální banka, Evropská centrální banka eh, přijala jak měnové, tak i nestandardní opatření, která pomohla eh, v boji proti krizi a která i e, e, vytvořila základy pro udržitelný růst a tvorbu pracovních míst. Vaše zpráva velice správně zdůrazňuje, že finanční krize zdůraznila ten fakt, že musíme posílit hospodářský dohled v eurozóně. Komise s tímto souhlasí. Právě to je důvod také, proč jsme předložili několik legislativních návrhů s cílem posílit hospodářské řízení v Evropské unii a konkrétně především v eurozóně. Rovněž i jsme vzali eh, na vědomí několik námětů, eh, které eh, vyplývají ze zprávy a které jdou ve smyslu posilování hospodářského řízení. Váš výbor Ekon obdržel návrhy komise a nyní na nich pracuje, tak abyste splnili ambiciozní harmonogram, což je červen příštího roku. Za což vám děkuji. Nyní eh, ta druhá část rozpravy. To je poslední vývoj na mezinárodních devizových trzích, směné kurzy. Je pravda, že nestálost devizových trhu se v posledních týdnech ještě zvýšila eh, s tím, že došlo k významnému posunu, eh, pokud jde o eh, ty hlavní bilaterální směné kurzy. Euro posílilo oproti dolaru, a to od června tohoto roku, posílilo vzhledem k i k těm údajům, eh, ekonomickým údajům z euroekonomik a vzhledem k expanzivní americké měnové politice. Nicméně v poslední době euro oslabilo vůči hlavním měnám, tak jak se zvyšovaly obavy eh, ohledně stavu veřejných financí eh, členských států a Irska. Hlavně to ovlivnilo euro. A reálně řečeno euro nyní se blíží tomu dlouhodobému průměru a e, tento rok tedy docházelo k oslabování, protože na konci minulého roku bylo přednadhodnoceno. A ve srovnání se začátkem roku, tak oslabení eura e, e, je asi 7% v reálných číslech. A i v kontextu e, toho, že dochází k pomalému oživa, oži, oživení a vzhledem k tomu, e, jak se chovají ty e, nové silné rostoucí ekonomiky a tak i k tomu, jak se chovají ty ostatní měny, které se snaží konkurovat, tak je eh, třeba zde si uvědomit i, co eh, řekl summit G20 v Soulu minulý týden a to, že eh, nebude probíhat žádná měnová válka, že nebudou konkurenčně znehodnocovat měny. Summit G20 také se dohodl, že dále bude pracovat na vyváženém světovém růstu i se dohodli, že budou pracovat na těch indikativních guidelines, pokynech, a je jasné, že flexibilita směných kurzů zde musí hrát svoji roli právě při tom balanc, bilancování, při tom vyvažování ekonomiky, aby ty směné kurzy odrážely eh, ekonomiku jako takovou, ekonom, stav ekonomiky. Komise bude i nadále podporovat mm, mm, mm, tyto tendence, které vyplynuly z G20 a také i francouzské předsednictví příští rok se v G20 na toto zaměří, na to naváže. A závěrem, pane předsedo, dámy a pánové, musím vás informovat o významném vývoji, ke kterém došlo v eurozóně. Včera Rada ECOFIN přivítala žádost irské vlády o finanční pomoc ze strany EU Ehm, ministři v tomto souhlasí s komisí a s ECB a to, že poskytnutí pomoci Irsku je nezbytné pro ochranu finanční stability eura. A Evropská finanční podpora může být poskytnuta v rámci eh, mm, programu eh, striktních mm, podmínek, o kterých se teď jedná s irskými orgány. O tom jedná teď Měnový fond, eh, MMF a i komise v souladu s ECB. Tento program bude jednak řešit otázku fiskální a to způsobem velice rozhodným a také i se musí tam vytvořit eh, fond pro případné budoucí potřeby bankovního sektoru, ehm, tak aby se přijala komplexní opatření, včetně restrukturalizace, odlužování. To eh, vše musí být přijato tak, aby irský bankovní systém eh, plnil svoji roli tak, jak má zájmu fungování ekonomiky. A nyní e, byla zahájena ta odborná technická jednání i s MMFF o těch podmínkách a jednání by měla být uzavřena do konce listopadu. Kromě tedy financování ze strany EU a MMF, tak i Spojené království a Švédsko naznačili, že jsou ochotny také ještě přispět do tohoto programu na základě bilaterálním, což je také vítáno. Zhruba řečeno, včerejší rozhodnutí je zásadním krokem e, směrem k e, společné snaze stabilizovat irskou ekonomiku a tak vlastně ochránit finanční stabilitu v Evropě. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za úvod. A nyní politické skupiny. Za EPP Jean-Paul Gauzès. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, předsedo Centrální banky, pane komisaři, milí kolegové, Samozřejmě já eh, také eh, se mohu přidat eh, k těm slovům chvály na adresu ECB a nebudu opakovat to, co řekl kolega Balc a to, co je v usnesení. A v té krátké době, kterou mám, bych jenom chtěl říci, že musíme i myslet na naše spoluobčany. Proč to říkám takto dnes tady? Protože včera večer na všech televizních francouzských kanálech budoucí kandidát na mm, prezidentské volby Eh, eh, eh, roztrhal deseti eurovku, kterou tedy si otokopíroval ve velkém formátu a byl to takový vlastně taková podívaná z toho měla být a on tedy tím demonstroval svůj k tomu přístup, ale tak to není. My musíme jasně eh, všem deklarovat, že všechno, co jsme udělali ohledně dohledu nad těmi trhy a to všechno je vynikající. Vy víte, že v tom máte podporu parlamentu, vy jste to sám řekl, ale před námi stojí velký úkol vůči občanům, kteří nechápou ty signály, které vysíláme, protože tisk každý den hovoří o těch vážných situacích a řešeních a včera a v pátek já jsem byl v terénu jako správný politik a já jsem se setkal asi se 150 lidmi, kteří měli stejnou otázku, co se stane s eurem a obyvatele se bojí. A e, to nereflektuje vlastně ty dobré výsledky a to, co dělá Evropská centrální banka. Děkuji, kolego. Socialist and democracy. Za socialisty a demokraty pan George Sabin Kutaš. Děkuji mnohokrát pane předsedo, vážení kolegové. V první řadě bych chtěl poděkovat panu Balcovi za jeho vynikající spolupráci. Velice vítám, že ECB posílila své postavení díky přijetí Lisabonské smlouvy. Za druhé bych chtěl poukázat na velké rozdíly v mikroekonomice jednotlivých členských států eurozóny. Je jasné, že potřebujeme lépe koordinovat ekonomický růst. Nestačí, abychom řešili pouze ekonomické rozdíly. Podle mého názoru eh, významným řešením by bylo eh, vydat eurobondy, evropské obligace. A takto bychom mohli pomoci zemím, které jsou v problémech. Tím by se také zvýšil dohled nad rozpočtem Evropské unie a zjistil by to více likvidity. Musíme prosadit řízení, dlouhodobé řízení dluhu a finanční dohled. Pochopitelně špatné chování finančních institucí způsobilo tuto krizi, čili celá řada členských států se dostala do útoku, měli problém najít eh, finanční prostředky na finančních trzích a tím byla ovlivněna celá eurozóna. Podle mého názoru potřebujeme stálý mechanismus, abychom mohli bránit eh, zoura proti spekulativním útokům a pevně věříme, že ECB by měla dohlížet nad ratingovými agenturami a Možná bychom měli vytvořit evropskou ratingovou společnost. Také musíme vzít v úvahu přísná opatření, která jsou přijímána vládami členských států, tak tato opatření snižují možnost ekonomického oživení v rámci Evropské unie. Čili potřebujeme celoevropský ekonomický model, který by vedl k tomu, že bychom vytvořili pracovní místa. Evropská komise musí jasně vyslovit cíle, abychom snížili ekonomické rozdíly mezi členskými státy a musíme také investovat do zelené energie. Děkuji paní Silvie Gular za ALDE. Bonjour, monsieur le président. Dobrý den, pane předsedo, pane komisaři. Nejprve já eh, musím také eh, vyslovit eh, chválu, protože náš zpravodaj velice dobře podchytil tu tematiku. Ve své zprávě potrhuje inovace, které přinesla Lisabonská smlouva a zde vám skutečně musím, pane Tršete, poděkovat, že ještě dnes jste tady opět připomněl těm, kteří to nevěděli, a to, že Lisabonská smlouva eh, má velkou inovaci, obsahuje velkou inovaci. To znamená, můžeme veřejně tady teď diskutovat o eh, reformě paktu stability. Komise hm, pod vedením pana Rena hm, předložila balíček, který jde dobrým směrem. Jsou to velice odvážné návrhy, které apelují na posilování disciplíny, eh, apelují na to, že musíme vzít do úvahy makroekonomickou rovnováhu, to, což pan Balc také zmiňuje. A pane Tršete, několikrát eh, i eh, v hezké francouzštině <laughs> jste hovořil o důležitosti této governance, tohoto ekonomického řízení. Já zcela souhlasím i s tím, co řekl Jean-Claude Gosses. Když jdeme k lidem do terénu, tak eh, si vůbec klademe eh, otázku, zdali ty návrhy komise ze září jsou vůbec aktuální. Zdali berou do úvahy tu krizi, která teď ještě probíhá a eh, je třeba a tady si připomenout, že ti, kteří vytvářeli euro, tak nikdy si nepředstavili, že e, někdy e, nebo že do, do budoucna bude existovat pouze koordinace. Ne, oni měli na paměti měn, politickou unii, měn, měnovou unii. To znamená, že budeme e, rozhodovat o, pod kontrolou tohoto parlamentu. A co mě trochu zde překvapuje, když hovoříme o, s, s, občany, s občany, tak máme zde tedy ty členské státy, eh, eh, kteří jsou zároveň jako řidiči u volantu, ale zároveň jsou i tím policistou, který dává pokuty. To přece nejde. Já si myslím, že eh, nikde v žádné zemi to tak není, tak silniční provoz nikdy neprobíhá, takže my Chceme tedy, abyste zvyšovali eh, mm, mm, tyto sankce a abyste zavedli tedy evropský dohled nad finančními trhy, což bude v zájmu všech. Děkuji. The Greens, representative. Za zelené pan kolega Sven Giegold. Ja, vielen Dank. Děkuji. Také z naší strany děkujeme panu Balcovi za dobrou spolupráci. Mohli jsme do zprávy zapracovat několik naší návrhů a tak učinit zprávu vyvoučenější. 2009-2010 tato léta byla charakterizována nestandardními opatřeními Evropské centrální banky. Byla to rovněž mimořádná hospodářská situace. Já bych chtěl poděkovat panu Trišetovi za toto nestandardní opatření. Právě proto že je prosadil ne vždy eh, s podporou své vlastní banky. Eh, ukázalo se, že pas stability a růstu není dostatečný, že potřebujeme efektivní koordinaci hospodářské politiky, která nezohlední pouze veřejné zadlužení, ale také soukromé zadlužení která se bude týkat hospodářské nevyváženosti nejenom v zemích deficitních, ale také v zemích se schodkem. Potřebujeme u cen takovou orientaci, takové zaměření, které zohledí nejenom spotřebitelské ceny, ale také ceny, které se týkají hodnot, tak abychom do toho zapojili spekulativní bubliny. Dále potřebuje rám, potřebujeme rámec pro daňovou konkurenci v Evropské unii. Není možné, že na straně výdajů spoříme masivním způsobem a na straně příjmů neustále dochází k naprosto neomezené konkurenci hospodářské soutěži mezi jednotlivými členskými státy. V tomto světle není možné vysvětlit občanům, že v současné situaci zachraňujeme irské banky, ale nepostaráme se o to, že e, evropské daně které e, pro hospodářské subjekty 12,5% e, se nezmění na evropskou úroveň, která by byla ve výši 25%. Chtěl bych poprosit pana Prešeta o dvě věci, aby se podíval na dvě věci ve zprávě. Je to odstavec 21, to je otázka transparentnosti a pak je to odstavec 39, který se týká záruk, o tom jste se ještě nezmínil a já bych byl velice rád a zde mluvím za všechny stínové zpravodaje, jestli byste k tomu ještě něco nemohl konkrétního zmínit. Děkuji kolegovi a nyní paní Kay. Svinbergerová za konzervatisty a reformisty. Děkuji, chtěl bych poblahopřát panu Vlacovi k jeho zprávě, nicméně euro opět stojí před novou krizi, a to každý den, se obecně přijímá, že máme nová pravidla, potřebujeme nové řízení, abychom přežili. Čili ECB eh, se zabývá globálními otázkami. To je možná ten problém. Do této chvíle vel, velcí eh, světoví hráči se snažili spolu najít problémy v celé světové finanční krizi. Co se týče regulativní reformy, především v oblasti derivátů, bylo skutečně nevidené, ale když se podíváme na národní měny, které jsou eh, bráněny ze strany různých bank, tak vzniká velký problém, že multilaterální eh, dohled eh, selže. Fed například brání svůj dolar, Číňané svoji měnu. Zdá se, že všichni prohrajeme. Snažíme se bránit nerůznější kultury. Doufáme, že i když jsme pod velkým interním tlakem, můžeme využít eh, svých odborníků, abychom posílili spolupráci mimo eurozónu a to v globálním kontextu. Další řečníkem je pan Klute za GUE NGL na minutu a půl. Prosím, děkuji. Nejdříve bych chtěl také velice poděkovat kolegovi Balcovi za spolupráci. Mohu to opravdu pouze zdůraznit, i když jsme měli různé postoje, tak to byla dobrá spolupráce. Mnozí jsou toho názoru, že krize eurozóny, jež byla za námi, vždycky ukazuje, že tomu tak není. Evropa se i nadále sama sebe vydává na podspas finančním trhům. Členové EU musí i neustále se refinancovat na eh, mezinárodních finančních trzích. Tím v podstatě musí konkurovat o, o důvěru finančních trhů. V neděli, o víkendu jsme viděli, k tomu, čemu to vede. Tentokrát to nepostihlo řeky, kteří tíhnou k podvodu, tentokrát to postihlo Iry, který se snažili zachránit svůj bankovní systém. Irsko to postihlo, které působilo nebo bylo velcí, vel, po dlouhou dobu velkým příkladem deregulace. Pak zde máme e, problém Portugalska, jehož úroky pro refinancování státního dluhu stále stoupají zde vlastně v rámci Irska nedošlo k tomu, že by bylo zavedeny eurobendy, které by pomohly Irsku. Evropská centrální banka nadále přiblíží tomu negativnímu vývoji v Irsku. Toto je pravděpodobně v zájmu bank a finančního sektoru, ovšem nepomůže to ani Evropské unie, ani bankám, ani ECB. E Pane Tršete. pokud chcete zahránit hospodářskou a měnovou unii, prosím, Eh, zasaďte se o ty eurobondy, zaveďte je, protože jinak dojde eh, v blízké době k, dalš, k tomu, že bude další oběť spekulací. Děkuji, pane Klute. Máme zde eh, doplňující otázku od pana Petra Martina. Jste ochotný si ji vyslechnout a odpovědět na ní? Ano, nic proti tomu nemám, takže se máme otázku od Hanse Petra Martina na 30 sekund. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat pana kolega Kluteho, jakým způsobem to, co on navrhuje, ten jeho recept, to jsou ty eurobondy a jakým způsobem toto chce dát do souladu s postojem eh, Německého ústavního soudu v této otázce a jak co si myslí, že se stane, když toto opatření se dostane do Karlsruhe k ústavnímu soudu Spolkové republiky? Děkuji. A nyní má pan Klute zase 30 sekund. Já musím říct, že to je samozřejmě, se to nedá takto odh- odhadnout. Je to závažná situace, komplikovaná, je to jasné. A na druhou stranu, opravdu Eh, jsme nyní v takové době, že třeba bychom začali myslet jiným způsobem, ale musím vám říct, že takto vám na to neodpovím. Děkuji a dostáváme se dál. Jako další bude mít slovo John Bafton za frakci Haldě na dvě a půl minuty. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si přečetla zprávu výboru Econ o Evropské centrální bance a její zprávě za rok 2009 s velkým zájmem. Technologické rozdíly mezi členskými státy v eurozóně to způsobuje velké problémy. Zpráva hovoří o nerovnováze, které eh, dělají potíže právě pro vhodnou měnovou politiku v eurozóně. A také se tam zúrazňuje, že v některých zemích finanční ehm, ehm, eh, situace ohrožuje celou eurozónu a že to může být dysfunkční pro eurozónu. A zde se apeluje eh, na eh, větší koordinaci ekonomických politik v EU. A zde hm, ta reakce je posilovat hospodářské řízení, ale to má své eh, limitace, což způsobilo právě, že členské státy se dostaly do finanční krize, která jim vymkla se kontrole. A je to tedy systém, který asi neumožňuje dostatečnou eh, ekonomickou flexibilitu a eh, rozhodovací právo členských států rozhodovat eh, třeba o inflaci o sazbě inflace, míře inflace. A to potom vede k následujícím záchranným balíčkům a úsporným opatřením, které ještě omezují, omezují možnost vlád reagovat. Někdo argumentuje, že nemůžete mít jednotnou měnu bez toho, aniž by se bojovalo pro, eh, proti rozdílu mezi, členským státu, mezi členskými státy. Mm, ale to je přece konflikt s lidskou povahou, která vždycky eh, se bude snažit o demokracii tam, kde to je vhodné. A je eurozóna připravená na Estonsko v lednu? Já jsem trochu udiven, když vidím, že eh, Estonsko hodlá přijmout tuto měnu a že se zde tedy apeluje na ostatní státy, aby také vstoupili a zde mm, mm, Mm, jednotná měna funguje pouze eh, v federalistickém uspořádání. Možná, že to byl záměr komise, ale to bylo trochu předčasné. Eh, ale Spojené království není v eurozóně, ale i my jsme eh, byli postiženi těmi důsledky těch záchranných balíčků uvnitř Unie. A já myslím, že nemá smysl již čekat, protože ta doba již je jinde. Za nezařazené bude hovořit Hans Peter Martin na dvě minuty. Prosím, děkuji. Přál bych si, aby ta zpráva kolega Balce se mohla dát eh, do výhrady. Myslím si, že bychom se mnohému poučili, pokud by byste, pane prezidente Trišete, skutečně z vaší strany prezentoval eh, činnost 2008 a činnost v roce 2009, protože to, co my zde činíme, je jakási jízda v mlze, celé, eh, celou řadu věcí, celou řadu podmínek neznáme. Pane Trišete, vy jste řekli, že došlo k dalšímu prodloužení těch dlouhodobých refinančních operací. Pravděpodobně je to dobré, ale Jedna věc mě trochu taková zvláštní, že občané se nedozví, na co skutečně byly použity tyto, tato pomoc k získávání likvidity. A i ta pomoc tomu Irsku bude pravděpodobně velice netransparentní. Víme, že do Irska již šlo 130 miliard z toho 35 miliard do ceřiné společnosti jené německé společnosti. Ale proč nejsme schopni říci, kdo jsou skuteční dlužníci irských bank? Je to mé životní pojištění u pojišťovny Allianz? Jsou to opravdu německé banky, jak se neustále tvrdí? A pak k tomu tak je, nevedeme zde špatnou rozpravu? Protože my přeci musíme být schopni říct, našim občanům, že to, co nyní například zachraňujeme, to jsou vlastně tvé vlastní peníze, které ty jsi poslal do Irska. K tomu samozřejmě patří i otázka, zda je opravdu relevantní irský bankovní systém, nebo zda on je systémově relevantní. Proč nemůžeme si dovolit určitý eh, krach, insolventnost? Protože jak vypadají ta rizika? Protože je jasné, že příjmy, zisky jsou vždy soukromé. Nyní se dostáváme k dalším řečníkům a jako další má slovo paní Galt Pelt. Nejdříve bych chtěla poprosit panu, eh, pro, promiňte, poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci, kterou odvedl a protože Evropský parlament je nejvyšším orgánem, eh, pomocí kterého se ECB odpovídá občanům. Jsem velice eh, ráda, že je zde mezi námi pan Triše a že se s námi pravidelně setkává v výboru Ekon. Krize je globální záležitostí a proto musíme mít i globální odpovědi na tuto krizi. Nesmíme nechat bez povšimnutí skutečnost, že členské státy mají hospodářské a finanční problémy a ty samozřejmě ovlivňují celou eurozónu. Jsem toho mínění a tím souhlasím s panem zpravodajem, že problém spočíval v tom, že členské státy nikdo nevyzval k tomu, aby dodržovali pakt stability a růstu. Já si myslím, že toto bude příčinou i nové vlny krize, bude to krize státního zadlužení. Já velmi doufám, že ECB na to zareaguje pozitivně. Doufám, že e, vznikne opravdová Evropská hospodářská unie a že to posílí euro a eurozónu. Jsem si jistá, že jsme schopni víc této krize, můžeme se z krize poučit. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit Robert Goebbels na tři minuty. Milí, milí kolegové, my eh, známe ten eh, problém, ale eh, jak to bude po té systémové krizi se měnou? A e, mm, zde e, členské státy se dostaly do e, velkých problémů, protože zachraňovaly soukromé banky z veřejných prostředků, snažili se zachránit tu ekonomickou mašinérii a vlastně ta finanční krize se dostala do reálné ekonomiky a mm, zvyšovalo to nezaměstnanost. Eh, svět financí se nepoučil, jak to vypadá z krize a ti, kteří přežili ve Wall Street a v City, tak ty spekulují nadále a to znamená spekulují na, pokl- na eh, pokles CDS, které ani nemají v držení. Je, a je, mm, i zde máme eh, státy, kde je podezření, eh, že dojde k neplnění, hm, eh, neplnění požadavků a jim se vnucují úsporné balíčky, které ještě tu situaci zhoršují. A zde ta evropská solidarita se buduje velice bolestivě. Záchrana Řecka, to především záchrana francouzských, německých bank přece, které mají velké portfolio řeckých pohledávek. Podpora Irsku, no to je především záchrana britských bank a německých bank, které eh, eh, vlastně tak těžily z eh, selhání irských bank. A zde samozřejmě euro je nestabilní ten, ale to je pouze odraz nervózních finančních trhů, které se bojí měnové války. Od začátku roku Čína si ne, nepůjčuje tedy v dolarech, ale v, v vanech vlastní měně. A zde hm, i kromě těch státních deficitů máme soukromé deficity. 50, z 50 amerických států 48 je v deficitu. Pan Van Rompuy uh, uh, hovořil o tom, že euro je záchranou euro eh, eh, ten eh, základ stability, no ten přežije Evropskou unii, pana von Rompuye, a protože vlastně vytvořilo nejdůležitější evropskou entitu na světě a i přes ty reálné ekonomické problémy, které Evropa tak váhavě řeší, tak je třeba zúraznit, že naše členské státy je největším vývozcem i největším dovozcem z zboží a největším vývozcem služeb. My máme nejsolventnější trh se zbožím na světě. Naši výrobci vyváží dvakrát tolik víc mimo EU než v rámci EU a my jsme prvním e, přímým investorem ve třetích zemích. My máme největší investice na celém světě, 500 milionů obyvatel, e, tedy 7% světového obyvatelstva a přitom Unie generuje 30% světového HDP a USA pouze 25%, Japonsko 8% a Čína 7% světového HDP a takže my a e, tedy poskytujeme 55 světové rozvojové pomoci navíc a e, to je třeba tedy vzít do úvahy a je třeba využít cílu Evropy, kterou máme a závěrem bych řekl, musíme tedy mezinárodním financím e, uložit tu povinnost transparentnosti a musíme se solidárně snažit překonat společné problémy. Další řečnici je paní Intfeld na dvě minuty, prosím. Uh, Děkuji mnohokrát. Tak jak zdůraznil kolega Goze, se někteří lidé nenávidí euro. Vidí to jako zlo a mají radost, že tady vypadá, že je možné, aby eh, euro padlo. Ale jsou to lidé, kteří žijí v minulosti. Stávající problémy nespůsobuje euro. Naopak, euro nás, eh, euro nás chrání ještě před horším tuto chvíli potřebujeme společnou měnu, ale potřebujeme také správnou zprávu eurozóny. Musíme rozhodovat eh, v rámci unanimity. To není už eh, možnost. Jsme na lodi, kde je ohromná díra. Buď bude plavat dál, anebo se potopí. Ale národní vlády, zdá se, si stále myslí, že stačí, když se vytvoří pracovní skupiny, budou hovořit možná nějaká užší spolupráce, ale také třeba ne. Dobrá zpráva je, že jsou nyní eh, vlády rychlejší při rozhodování v případě Irska, protože je zapotřebí skutečně jednat rychle. Ale není to otázka záchrany jedné země, je to otázka důvěryhodnosti celé eurozóny. Celý svět eh, nás podrobuje zkoušce. Jsme ochotni jednat společně, protože důvěra celého světa v eurozónu je důležitá pro stabilitu naší měny. Je to měna, kterou máme v kapse, která záleží také na důvěře ostatních, jakou v nás mají. Čili žádám politiky, aby přestali hrát na populismus, aby přestali trhat veřejně uh, Eh, eurobankovky, protože všichni musí převzít odpovědnost pro naši společnou měnu. Na závěr, co se týče restrikčních opatření, jsou kritizována, někteří lidé hovoří, že ochromí ekonomiku. Musíme jednat opatrně, ale je nezbytné eh, udělat sanaci veřejných financí z dlouhodobého hlediska a je to také důkaz solidarity mezi zeměmi v rámci eurozóny. Ale neměli bychom hovořit pouze o výdajích, ale také o příjmech, protože je zapotřebí provést reformy, měly být provedeny dávno, je to reforma pracovního trhu, penzí a nebo sociálního zabezpečení. To se musí také probrat. Děkuji. Van Dalen für eine Minute. Děkuji a nyní pan Van Dalen na jednu minutu. Děkuji. Od zavedení eura Evropská centrální banka zažila v roce 2009 asi úplně nejhorší rok. Krize, s krizí měla mnoho práce a je tomu i tak nadále. Já si myslím, že v krizi je třeba zasáhnout tvrději. To, že byl zřízen Evropský nouzový fond, není strukturální řešení. Máme i nadále velice vysoké zadlužení, které pravděpodobně Řecko či Irsko nikdy nebude schopné splatit. Tedy o co nyní jde? Úspory, přízná rozpočtová disciplína a automatické sankce. Eh, díky bohu eh, to zpráva pana Balce jasně ukazuje a doufám, že bude tedy účinná i v rámci paktu stability a růstu, že ten pakt bude rovněž účinný. Většina v tomto parlamentu chce takovéto kritéria uplatňovat také v evropském rozpočtu. Evropský rozpočet má být navýšen o 9 což je již velice velkorysý kompromis a občané vůbec nechápou, proč chce parlament ještě více peněz. Děkuji a nyní pan Paška na jednu minutu. Podle záznamu z jednání ministrů financí Evropské unie ze září 2010, které zvěřenila agentura Reuters, jste vážený pane před prezidente řekli, že kdyby se věděli, že Slovensko se nepřipojí k dobrovolné finanční pomoci pro lidskou vládu, nikdy byste nesouhlasili s jeho přijetím do eurozóny. Ale pokud vím, Projekt, jehož cílem je ochránit velké finanční instituce před velkými finančními ztrátami, které vyplývají z neschopnosti Řecka uhrazdit své závazky, jste navrhl jako projekt dobrovolné solidarity. Pane prezidente, při vaší každodenní práci s miliardami vám jste možná uniklo, že ze stejného množství peněz, které vy dostáváte měsíčně za výkon vaší funkce, musí v mé zemi se uživit asi 100 rodin. Jestli si, pane prezidente, opravdu myslíte, že tyto rodiny, které žijí z příjmu 600 a 700 euro za měsíc, či důchodci, kteří mají 300 a 400 euro za měsíc, že by si ty tito lidé měli odepřít ještě jedno jídlo jen proto, aby si kolegové z bank a finančních fondů udrželi své zisky, aby si mohli vyplácet velké prémie a dopřát ještě více kariádu, tak to prosím nenazývejte solidaritou. Já vím, že situace v Evropě je velmi složitá, ale Slovensko rozhodně není tou zemí, kterou bychom mohli oprávněně kritizovat. A nyní bude hovořit paní Ferreira na dvě minuty. Dobrý a intervenção na Irlanda. Děkuji. Intervence v Irsku nám ukazuje především, že Evropská unie měla mít společné řešení pro evropské banky, především ty velké banky, a měla mít to řešení mm, dříve, než se zabývala jinými věcmi. Dnes Eh, zde diskutujeme otevřeně o selhání členských států, ale nemáme jasné řešení pro evropské banky. Intervence v Řecku a především vývoj tam, eh, to ukazuje, že Evropa potřebuje evropské řešení a že to eh, řešení, které bylo naleznuto, byla především bilaterální pomoc hmm, což znamená, že každá země je posuzována ze strany partnerů podle nejasných kritérií. Evropská centrální banka by proto měla hrát eh, roli takové kotvy a měla by se snažit bojovat eh, proti, eh, proti těm státním dluhům. Mám tři otázky, ale pane Trišete. Za prvé, jaké je stanovisko Evropské centrální banky k tomu, že se vytvoří eh, skutečný systém solidarity mezi členskými státy. Já si myslím, že to je potřebné a, že, a za druhé, jaké byly ty eh, eh, důvody, proč Evropská centrální banka nepodpořila všechna doporučení té task force pana van Rompoje. A za třetí, Evropská centrální banka má za to, že Evropská unie může přežít eh, s tím, že pořád existují větší a větší rozdíly v růstu členských států a že, tře- že je možné to přežít bez společných nástrojů, tak aby eh, zde spíše eh, šla cestou konvergence. Děkuji a nyní se dostáváme k řečníkům v rámci Catch the Eye a první řečníkem je Sean Kelly, prosím. Děkuji. Jako irský poslanec jsem hrdý na to, co dnes slyším. Jsem si jist, že většina našich občanů chce, aby to, co se musí udělat, se udělalo. Bohužel podpora se ECB s IMF byla krátkodobá. Co je důležitější, architektura dohledu úřadů v Evropě musí fungovat eh, spolehlivě, aby ten příjemný vztah eh, mezi těmi podivnými bankami, regulátoři, kteří nic nedělají, eh, se v budoucnosti neopakovalo. A chtěl bych, abychom také řešili otázku podnikové daně. Evropská unie má podobné sazby a myslím si, že v tuto chvíli, pokud bychom zvedli tuto sazbu v Irsku, tak by to situace ještě zhoršilo. A také si myslím, že díky tomu dojde ke zlepšení. Herzlichen Dank. Nun spricht Herr de Rossa. Děkuji a nyní má slovo pan de Rossa na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, pane prezidente, Dali jste nám spoustu informací o tom, že irská vláda nám lhala a to měsíce. Chtěli především hájit své historické dědictví, aniž by bránili živobytí svých lidí a měnu Evropské unie. Chtěl bych, abyste zajistili, že harmonogram pomoci i splácení dluhu bude takové, abychom vzali v potaz sociální cíle celé Evropské unie a abychom zajistili, že eh, schopnost Irska zajistit další ekonomický růst a pracovní místa nebude podkopán. Také plně chápeme, že v tuto chvíli podniková daň ve výši 12,5 Eh, skutečně její zvýšení v tuto chvíli nemůže vyřešit stávající eh, krizi, nicméně eh, je pro Irsko v tuto chvíli výhodná. Talman. Děkuji panu Trišetovi a panu Renovi za opravdu skvělou práci, kterou odvedli v těchto těžkých časech. Mám velmi konkrétní otázku. V mé zemi, týká se to mé země, má země není součástí eurozóny a vedou se tam přesně takovéto diskuze. Ukazuje to, to, co jsme čekali, když jsme v roce 2001 o euro, euro zamítli, když jsme se postavili proti euru a ono se ukazuje, že jsme měli pravdu, euro fungovat nemůže a proto se chci obou pánů zeptat, na toto. Padly zde špatné falešné argumenty, falešná tvrzení. Vaším odpovědností by bylo vysvětlit, proč Evropa a celá eurozóna se dostaly do těchto obtíží. Je to proto, že společná měna a euro, a euro, euro, euro zóna měly problémy, a nebo je to proto, že politikové ve Španělsku, v Řecku a tak dále neodvedli svou práci. Já bych to rád věděl a byl bych rád, kdyby se to vysvětlil obyvatelstvu. Nyní má slovo Joe Higgins, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Trišete, jako předseda Evropské centrální banky, proč vy a komise jste kapitulovali před spekulanty a těmi žraloky na mezinárodních finančních trzích. Vy jste jim umožnili, aby vytvořili paniku na trhu ohledně irské krize, která má za cíl, aby vy jste mohli intervenovat a vlastně hm, hm, hm, dá takové garance za ty, kteří eh, byli spekulanty a hráči a potom přijde kdo? Španělsko a Portugalsko a vy, pane komisaři Irene, vy jste kapitoloval před eh, tím tímto diktátem trhu, který se chová nezodpovědně. Jak to odůvodníte? Soukromí spekulant, spekulanti a majitelé obligací ob, mají tedy eh, miliony a miliony v majetku, které tedy používají pro svůj profit a když náhodou to selže, no tak vy eh, vlastně povoláte k odpovědnosti ty eh, chudé lidi a důchodce, kteří platí za ty hráče, za ty hazardéry a to je neoliberální kapitalismus socialismus, že ti nejchudší za to platí a já si myslím, že e, to e, není e, možné, protože to znamená selhání standardu demokracie. A nyní má slovo pan Barton, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mí voliči v Londýně si nemůžu dovolit 288 eh, eh, liber na rodinu, tak jak je odhrováno, což má být příspěvek eh, k sedmi miliardám, které mají zachránit Irsko. V podstatě vláda nevedla správně svoji ekonomiku, povolila velký rozkvět ve stavebnictví a tuto chvíli, abychom vyřešili jejich problémy, musíme ponechat eh, eurostranou. Místo toho si Irsko vybralo, že budeme, bude uplatňovat finanční řízení ze strany Evropské unie. Čím déle to bude trvat, tak eh, tím horší to bude mít důsledky. To samé se také týká Portugalska, Italska, Itálie, eh, Španělska a Řecka. Jediná možná cesta eh, naší vlády bylo ponechat eh, nás mimo eurozónu. Dalším řečníkem je paní McGuinness, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Batten má pravdu. Irská vláda nezvládla svou zemi a to je smutný den pro irský lid, eh, že tady jsme teď přetřásáni eh, za těchto okolností. Ale my jsme v situaci, kdy potřebujeme solidaritu. Možná pan Batten nechápe význam toho slova. Irsko eh, potřebuje Anglii, Anglie potřebuje stejně tak Irsko. My se potřebujeme, my jsme propojeni. Na to nezapomínejme. Jenom bych měla určité otázky, protože v těchto emotivních dobách potřebujeme chladnou hlavu a dobré informace. Eh, eh, jak je to s tím zátěžovým testem banky, když ty irské banky údajně úplně eh, tedy přehnaly to své zadlužení, chovaly se mimo standard. A jak ECB chce zareagovat? Eh, jaký je mandát ECB v tomto? Hm, a eh, zdravazuju na to, co jste řekl úvodem, protože opět zde jsou vztahy mezi všemi bankami, ty jsou na sobě závislé, ty francouzské, německé, ty, které investovaly do irských bank, tak ty samozřejmě také musí zvážit své kroky, které podnikly v minulosti. A potom potom otázka mm, stability v Irsku, to, já, mm, to je něco, co je také e, ve hře, protože nás čekají volby. Děkuji a nyní má slovo paní Jakoncáry. E, e, EU... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Robert Schuman, zakladající otec Evropské unie, říkal, že Evropská unie vzkvétá díky krizím. Měli bychom se nyní rychle vyvíjet, protože máme jednu krizi po druhé. Je to velká výzva pro politické systémy, jednak eh, pro eurozónu a pro členské státy. Problémy Irska jsou dány slabou vládou. Nicméně, co musíme udělat, Musíme zajistit, abychom našli lepší řešení než eh, samotnou chorobu, která to způsobila. Čili nyní je požadavek, aby se zvýšila podniková daň v Irsku. To by mohlo podkopat eh, irskou ekonomiku a potom bychom nedostali vůbec žádné peníze zpátky, protože tak bychom Irsko potrestali, ale měli bychom mu teď pomoci. Děkuji a nyní Wolf Klintz. Pane prezidente Trišete, všichni víme, že hlavním úkolem Evropské centrální banky je zajištění eh, stability, měnové stability a že ten cíl zajistíte pouze, pokud budete nezávislí a my jsme vás v tom vždy podporovali, ale krize posledních dvou let ukázala, že máte ještě další úkol, totiž zajištění stability finančního systému. I tento úkol jste zvládli velice profesionálně a přesvědčivě, ale mohli jste se mu věnovat pouze eh, ve úzké spolupráci s jednotlivými vládami. Tedy nemohli jste jednat zcela nevzávisle, protože jste museli spolupracovat s vládami. Proto bych rád věděl, jakým způsobem hodláte v budoucnosti nadefinovat tu roli svou novou, tedy jednak, abyste byl politicky nezávislí a na druhou stranu, abyste i nadále plnili své úkoly. Jakým způsobem si chcete zajistit to, aby vlády nepodkopaly vaše nezávislost? Děkuji a poslední řečnicí je nyní paní Figueiredo. Reprezident. Děkuji, paní předsedkyně nerovnováha, eh, eh, rozdíly jsou větší a větší i v eurozóně, i přes všechny ty návrhy a přísliby. Mám tedy následující otázku. Myslíte si, nebo nemyslíte si, že nadešla chvíle, abychom přehodnotili naše politiky? Já slyším, že vy Mm, hodně apelujete na ty země se slabými ekonomikami, aby respektovali pakt stability, ale to ještě zhoršuje asymetrie, chudobu a nezaměstnanost. Nemyslíte, že nadešla chvíle, abychom nyní měli eh, na paměti sociální udržitelnost? Podívejte se na Portugalsko. Tento týden eh, pracující jdou do všeobecné stávky právě proti těm úsporným politikám, kdy se snižují platy, investice a to bude znamenat ještě větší recesi. Nemyslíte si, že nadešla chvíle, abychom změnili naše politiky a abychom dali prioritu podpoře sociální, abychom tak ukázali naši solidaritu? Děkuji. A nyní má slovo opět komise. A za Evropskou komisi hovoří pan komisař Oli Ren, prosím. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážení europoslanci, na úvod bych chtěl poděkovat za nesmírně odpovědnou rozpravu. Paní Jakoncary řekla, že Evropa vždy díky krizím se vždy vzchopila. To je pravda a je to pravda i právě v tuto chvíli. Jednak z krátkodobého hlediska, ale také z dlouhodobého hlediska ano, musíme jednat teď jako požárníci, musíme uhasit požáry tam, kde se objevují po celé Evropě. V tuto chvíli pracujeme na tom, abychom zajistili evropskou bezpečnost, abychom zabezpečili eh, celou Evropskou unii, abychom posílili naše trhy, abychom zajistili ekonomickou jednotu, abychom zajistili měnovou jednotu, abychom vytvořili skutečně ekonomickou unii, což byl původní cíl, vytvořit nejen měnovou, ale i ekonomickou unii. To vše je důležité. Tyto úkoly jsou důležité, musíme pracovat na všech frontách. Pracujeme jako požárníci a hasíme požáry tam, kde se objeví, ale zároveň musíme dál budovat evropskou architekturu, aby naše trhy fungovaly lépe. Jirsko se nyní nachází ve velkých potížích. Paní Jakoncary velice dobře ví, že když se někdo dostane do potíží, tak mu musíte pomoci a ne do něj jenom kopnout. To znamená, že Irsku v tuto chvíli musíme pomoci. Neměli bychom pomáhat Irsku jen kvůli němu samému, ale musíme eh, díky této pomoci zajistit lepší ekonomickou stabilitu, ekonomický růst, což eh, je také důležité. Nechceme růst zastavit, no, pak musíme zajistit eh, trvale udržitelný další růst Evropy, tím zajistíme budoucí pracovní místa, To je hlavní cíl. Chtěl bych poděkovat za celou obsažnou eh, diskusi, souhlasím s panem Gozesem. Ano, musíme lépe vysvětlovat, co děláme, proč to děláme a musíme také ujistit naše občany. Procházíme velice složitou dobou. V této chvíli se objevují nejrůznější protichudné informace, Čili musíme udělat vše, abychom náležitě informovali naše občany, abychom informovali Evropský parlament, protože vy zastupujete evropské občany, kteří se hrávají ve všem klíčovou úlohu. Nechceme jenom někoho pranířovat. Chceme posílit evropský konstrukt, který chrání evropské občany, chrání je před mnohem horšími dopady. Jakákoliv zmínka, možná dekonstrukce evropského projektu je velice nezodpovědná. Všechny členské státy by se dostaly do mnohem horší situace, pokud by neexistovala Evropská unie a její ochrana. Euro bude stavebním kamenem Evropy. Není to pouze technická měnová otázka, ale skutečně je to klíčový politický projekt Evropské unie. Z tohoto důvodu je zcela zásadní, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom mohli chránit a posílit eh, tento evropský projekt. Paní předsedkyně, na závěr bych chtěl říci, že paní Gollard učinila velice důležitou zmínku, když se zmínila o původním cíli těch, kteří vytvořili měnovou unii. Musí mít velice důležitý politický dosah, eh, vytvořit eh, ekonomickou unii a pan prezident Triše byl přímo u toho, ale já s tím naprosto souhlasím. Je to také v našem legislativním balíčku, který je nyní ve vašich rukou, je také v rukou Evropské rady. Chceme posílit eh, silnou Evropskou měnovou unii. Chceme skutečně vytvořit eh, silnou ekonomickou unii. Podle mého názoru přišla ta pravá chvíle v rámci měnové unie, abychom vytvořili i ekonomickou unii a právě musíme vytvořit takové balíčky, které posílí ekonomickou zprávu a řízení. O to jde. Děkuji panu komisaři. V tuto chvíli není možné použít modrou kartu. Takže budeme pokračovat v rozpravě tak, jak je to naplánováno. Není možné v této části rozpravy použít modrou kartu. Tento postup není možné. Já Doufám, že chápete, že máme zde v parlamentu pravidla, která musíme dodržovat. Děkuji vám za pochopení. Nyní má slovo pan prezident Evropské centrální banky, pan Triše. Prosím. Uh, uh, Technická poznámka. Jak Dobře víte, jsem ochoten setkat se s irskými poslanci, abychom probrali tuto otázku. I když tato diskuse je velice důležitá, situace v Irsku je nesmírně obtížná, ale tento bod je o ECB, o výroční zprávě Evropské centrální banky a během této diskuse padla celá řada otázek, která se týkala Irska, že skutečně není možné nyní odpovídat na všechny tyto dotazy. Jak jsem říkal, jsem ochoten se sejít s irskými poslanci. Zítra máme takovéto setkání, takže máme možnost se o tom pobavit ještě zítra. Děkuji. Thank you, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Na úvod eh, bych chtěl říci, že otázky, které byly položeny, byly nesmírně relevantní a já si myslím, že poukazují na celou řadu velice klíčových otázek. Eh, zároveň chceme odpovědět eh, členům parlamentu, protože celá řada otázek se prolínala. V první řadě bych chtěl opět zdůraznit, že jsme zodpovědní za to MEMU, to znamená za měnovou část té Evropské měnové unie. Také dáváme důraz na to E, což je ekonomická unie, ale jsme zodpovědní za to M, za měnovou unii. A co máme dělat, co po nás chtějí evropští občané, evropský parlament tedy odhlasoval Maastrichtskou eh, dohodu, je cenová stabilita. To je náš mandát. Musíme zajistit cenovou stabilitu eh, milionům našich eh, občanů. Tak, jak jsem před chvíli vysvětlil, zajistili jsme cenovou stabilitu v souladu s naší definicí. To znamená, to byla nejlepší definice na světě. Co je definicí cenové stability je nyní dokonce celosvětovou laťkou. Vytvořili jsme cenovou stabilitu během 12 let existence eura a budeme důvěryhodní dalších 10 let. Podle všech informací tuto důvěryhodnost máme. Čili chtěl bych to říci jasně. Řada otázek, které jsou mi kladeny, jak říkal Oli Ren, se řeší eh, ekonomická unie hospodářská unie. Pochopitelně to je součást EMU, ale za to nejsme odpovědní. Nejsme zodpovědní za ekonomickou unii, ale pochopitelně máme svá doporučení, své analýzy, své návrhy, k tomu se také vrátím. Za druhé, procházíme tou nejhorší krizí od konce druhé světové války na globální úrovni. Pokud bychom rychle nereagovali, pokud bychom nebyli odvážní, jednak centrální banky, včetně ECB, pokud by nereagovali rychle vládi, tak eh, skutečně bychom prožili tu nejhorší krizi ne od eh, do konce druhé světové války, ale od konce první eh, světové války, protože jsme prožili krizová 30. léta a vyhli jsme se této situaci na globální úrovni, protože vlády se maximálně mobilizovaly spolu s parlamentem a v našich analýzách ta rizika pro daňové poplatníky byla velká, vedli jsme se velké depresi a e, platí to na obou stranách Atlantiku, co se týče HDP, přibližně 27% HDP. Pochopitelně to nebylo využito ve formě výdajů, nebo ztrát, ale je to ohromné úsilí, které bylo vyvinuto. Pokud ne, ta krize by byla skutečně ještě dramatičtější. Globální finance i globální ekonomika jsou nesmírně křehké v tuto chvíli, čili musíme najít východisko na globální úrovně, abychom eh, překlenuli tuto křehkost. Ale není to evropská krize, jsou to pouze dopady na Evropu také eh, jsou to důsledky celosvětové krize, jak eh, se dotkly jednotlivých vlád. A nyní se můžeme zamyslet nad tím, co se má dělat také v USA a v Japonsku. Musím hovořit eh, také jménem těchto dvou vyspělých ekonomik. V těchto zemích mají také nesmírné problémy a byl bych rád, abychom netransformovali to legitimní reflexy, co a jak dělat lépe v těch velkých vyspělých ekonomikách a všechno soustředili pouze na kritiku eura. Euro udělalo to, co se od něj očekávalo. Také bych chtěl zúraznit, že když se podívám na finanční daňové pozice těch vyspělých ekonomik, tak mohu říci, že Evropa jako celek a především eurozóna se nacházejí v lepší situaci, jak říkal pan Goebbels, než USA nebo Japonsko, co se týče deficitu veřejných eh, financí. Možná 6 nebo možná méně na konsolidované fiskální bázi v příštím roce, což může být ve výši 10 v těch eh, dvou dalších vyspělých ekonomikách. Čili jenom si musíme to zasadit do určitého eh, rámce a řádu. Co ovšem máme? Máme špatné chování celé řady zemí, které vytvářejí problémy jednak interně, pochopitelně, ale tím se vytváří finanční nestabilita. Není to euro, které je v sázce, je to finanční nestabilita, která je dána špatným chováním ve fiskální politice. Pochopitelně, že to je v interakci s finančními trhy. Ano, nacházíme se v tržní ekonomice, ale v zásadě naše diagnoza je taková, že to, co je abnormální, je právě ta špatná zpráva a řízení z hlediska ekonomického. Bohužel vám musím říct, že to není překvapivé, protože eh, pakt růstu a stability byl špatně kritizován hned od počátku. Já vám musím připomenout, že já osobně jsem podával zprávu Evropskému parlamentu, kdy jsem hovořil o naší bitvě, protože velké země chtěli zničit tento pakt a nebo je chtěli maximálně oslabit. Bohužel musím říci, že to byly velké země v rámci eurozóny a ty středně velké nebo malé země se snažily čelit těmto tendencím. To byl rok 2004 a 2005. Vzpomenete si, že to byla první bitva, protože tehdy jsme se dokonce dostali na půdu eh, soudu komisa zde bych chtěl vzdát hold, protože byla skutečně rozumná, byla rozumnější než rada a my jsme plně podporovali komisi v tu dobu. To bych chtěl všem připomenout. Padla celá řada otázek. Už jsme říkali, když komise dávala svůj návrh, tak tehdy jsme sami říkali, že to nestačí. Když jsme brali v potaz to, co jsme viděli, to, co jsme se mysleli, jak funguje Evropa, to znamená celá 27, také 16 nebo 17 zemí tedy eurozóny, tak první návrh komise podle našeho názoru byl příliš slabý, co se týče automatičnosti a co se týče přísnosti eh, zprávy a vlády jednak, co se týče dohledu nad finančními eh, trhy a také nejrůznějšími eh, indikátory ekonomické konkurenceschopnosti. Čili stávající situace návrhu, který činí rada, tento návrh ještě oslabuje návrh komise. Nemůžeme říct nic jiného, než tedy vám, vážení poslanci, že pevně věříme, že skutečně budete zvažovat tento návrh ve světle dané situace, to znamená, musíme mít silné pevné řízení. Eh, v roce 2005 jsem říkal, že jsme nebyli spokojeni. V tu dobu se nám nelíbilo stanovisko rady, nakonec se všem bylo přijato. Nechci zacházet do dalších podrobností, budeme mít eh, celou řadu příležitostí, budu v kontaktu s Evropským parlamentem, pochopitelně jsem si poznamenala paní Kulár, co jste říkala také o té tvrdé práci Evropského parlamentu spolu s radou, spolu s komisí, eh, kdy se snažíme všichni společně vypracovat společné stanovisko pro Evropu, ale já si myslím, že ten signál je naprosto jasný. Jenom na chviličku bych se chtěl vrátit eh, ke sdělení. Pochopitelně musíme neustále zlepšovat naše sdělení. Chtěl bych jenom říci, že co se týče našich vlastních sdělení, dáváme jasnou definici cenové stability. To také umožňuje všem ostatním, aby mohli posoudit, co skutečně neustále v reálném čase děláme. Chtěl bych také říci, že jsme první centrální banka, která pořádá okamžitě tiskové konference po zasedání rady. Děláme také tiskové konference o naší diagnostice, prognózách, čili jsme velice zodpovědní, co se týče naší komunikace. Jediná věc, kterou neděláme, ne, vydáváme jednotlivá stanoviska jednotlivých členů naší správní rady. Myslíme si, že to je velice důležité pro instituci, která vydává měnu pro 16 států, které jsou spojeny v Evropě, nicméně jsou to stále svrchované státy, tak si myslíme, že tato správní rada je tím správným orgánem, který přijímá rozhodnutí. Dále velice důležitá otázka. Poznámka, že jsme zodpovědní za to M, ale to E by mělo být pouze posíleno, takže vlády i komise musí vzít v potaz to E, tu ekonomiku. Jako vždy, tak jak to činí každá nezávislá banka. Pokud fiskální politika je dobrá, silná, tak eh, zatížení měnové politiky, zajištění cenové stability je snadné. Pokud máme špatnou fiskální politiku, tak pochopitelně zatěžujeme rozhodnutí, která musí být přijata centrální bankou. Platí to pro nás i v našich eh, kontaktech s vládami. Nicméně prosazujeme naši nezávislost a také jsme zavedli celou řadu nestandardních opatření, tak jak jsem vysvětlil. To nám umožnilo, aby naše měnová politika vytvořila určité impulzy, za situace, kdy trhy náležitě nefungují. Takže rozhodnutí, která jsme přijela ohledně úrokových sazeb, nebyla patřičně zohleděná v ekonomice jako takové. A to je základ nestandardních opatření. Musíme pomoci nastolit normální fungování e, měnové politiky, veškerých e, kanálu a nedávno jsem to zdůraznila na jedné konferenci, kde byl také ředitel Fedu. Hovořili jsme o standardních opatřeních, to se týká měnové politiky a potom musíte mít také nestandardní opatření, která pomáhají eh, v těch přechodových fázích. Nyní otázka pana Kozes o eh, tom sdělení, o tom hovořili ještě i ostatní, pardon, o, tě, o té komunikaci. Otázka na adresu komunikace. Ano, je zde taková tendence mm, v některých těch komunikačních kanálech brát Evropu jako takového obětního beránka. Pokud něco nejde, tak je to kvůli Evropě. My víme tady, že to je špatně. I v parlamentu to dobře víte lépe než kdo jiný. A další trend je takový, že pokud něco nejde dobře, tak to je kvůli komisi, anebo kvůli Evropské centrální bance, anebo dokonce je to kvůli euru. A toto to je klasický jev obětního beránka. Euro jakožto měna je to právě ta měna, která chránila stabilitu interně i externě významným způsobem a e, ještě to bylo významnější vlastně e, e, protože za, se zachovalo to euro lépe, než tedy v těch zakladajících státech vůbec byly schopny za těch posledních 50 let centrální banky chránit svou měnu. A to euro je solidní historicky řečeno, tak prosím, pozor na to, ten jev obětního beránka a já myslím, že zde je to na nás všech, abychom udělali něco s komunikací, ale já to beru i, že to platí na adresu centrální banky a vlastně pro všechny centrální banky jednotlivých eh, států, které patří do eurozóny. Je to i problém, který určitě eh, platí pro všech 27 států, pro celou Unii. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane prezidente, za velice podrobnou odpověď. Ale myslím si samozřejmě, že v současné době je opravdu nutné odpovídat podrobněji, než to, než jak zde se běžně v našem parlamentu odpovídá. A nyní má slovo na dvě minuty pan zpravodaj, pan Balt. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rovněž naslouchal panu komisaři, panu prezidentovi a zejména veškerým kolegům a děkuji jim za tuto velice otevřenou, obsáhlou debatu. Myslím si, že byla eh, v duchu velké věcnosti, i když eh, vyvstaly jisté emoce našich irských kolegů, ale já to plně chápu. Já chci zcela krátce hovořit o třech věcech. Za prvé nezávislost ECT ECB. Myslím si, že bylo důležité a správné, že hlavy států a vlád tehdy zejména za vedení čestného občana Evropy spolkové kanceláře Hermuta Kohla, že oni tady tehdy prosadili nezávislost Evropské centrální banky. Ona je strážkyní eura a já si myslím, že euro právě v krizových dobách, v posledních měsících byl natolik stabilní právě proto, že máme Evropskou centrální banku. A proto vás prosím, pane prezidente Triše, abyste i nadále rozhodoval a jednal v co nejvyšší možné míře nezávisle. Pokud vám chce někdo radit, vyslechněte si tyto rady, ale vy, jakožto prezident ECB, musíte zachovat nezávislost centrální banky. A další věc, my musíme našim občanům, občanům EU více vysvětlovat. To je důležitá věc. Zejména bychom neměli vysvětlovat v takovém tom našem bruselském kritizujícím dialektu. My bychom měli vysvětlovat tak, aby opravdu to pochopil náš příjemce v našich členských zemích. To je velice důležitá věc. A třetí věc, pan prezident hovořil o Bázlu 3. Já to naprosto podporuji, podtrhuji, my chceme realizovat Bázel 3 co nejrychleji. A to se nám podaří pouze v tomto případě, když to budou realizovat všichni v rámci G20. Není možné, aby Evropa zde hledala jakéhosi průkopníka a tím na mezinárodním poli poškodila svou vlastní konkurenceschopnost. Tedy apeluji na to, aby buď Evropa společně s ostatními partnery v rámci G20 to realizovala, či si e, rozmyslela jinou alternativu. Děkuji, tím je ukončena společná rozprava a hlasovat se bude zítra.